in the crowd. Kolegové, kolegyně, pusme se do práce. Ale nejprve oznámení, mezi tím se můžete usadit. V pondělí spolu s prezident s předsednictvím rady, s prezidentem rady a podle pravidla 74 jednacího řádu bude podepsáno šest aktů schválených spolurozhodováním. A jejich názvy budou publikovány v zápisu jednání eh, z tohoto zasedání. Nyní se prosím opravdu usaďte, abychom mohli začít co nejrychleji hlasovat. Jako obvykle upozorňuji, že nebudu číst eh, čísla, to znamená numerické výsledky, nebudu vám děkovat a budu děkovat až na konci. Takže Nejprve hlasování podle zjednodušeného postupu pravidla 138 jednacího řádu o zprávě pana Skury o Evropském roku dobrovolnictví. Spravodaj si přeje se vyjádřit. Molto rapidamente, presidente. Jenom rychle. Paní předsedkyně, já chci poděkovat celému parlamentu a všem výborům, které na této, kteří na této zprávě pracovali, za jejich usilovnou práci. Děkuji vám, děkuji všem zpravodajům, stínovým zpravodajům, kteří se podíleli na vzniku zprávy. Mám za to, že ta zpráva opravdu ukazuje, jak důležité dobrovolnictví je